26. listopadu jsme přerušili naše plenární zasedání a tímto opět zahajujeme protokoly a zápisy ze zasedání z 16. 11. jsou k dispozici. Má někdo